Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo mi řečeno, že přicházejí jak místo předseda komise, eh, pan Ševčovič, tak pan Rabkaj, který je zpravodajem k tomuto tématu takže si myslím, že nemá cenu, abychom přerušovali zasedání, no, ale počkáme prostě minutku. Já jsem přiběhl ze stejného zasedání, jehož se účastnili oni a z něhož přijdou také, i když asi kráčejí tedy méně gymnastickým krokem, než jsem běžel já. A dovolte abych poděkoval panu Sajerovi za to, že je zde a moc ho chci poprosit, aby měl minutu strpení, než dorazí pan komisař. Zatím sice mikrofon nebudete mít k dispozici, my opravdu ale začínáme tak asi během deseti vteřin. Mohl byste ještě počkat? Asi tak deset vteřin. No, entonces vamos a... Nikoliv, dobře, v tom případě zahájíme naši rozpravu a doufám, že pan Rabkaj mm, alespoň mi sdělili, že je na cestě, čili jistě dorazí každou chvíli. Takže děkuji vám, pane místo předsedo komise. Viděl jsem, že jste také přikvačil, já jsem také přiběhl o pár minut dříve. Víte, že další bod programu je zpráva kolegy Sajera týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se stanoví pravidla obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují komise při výkonu prováděcích pravomocí, dáme nejprve slovo panu Sajerovi na čtyři minuty. Jistě víte, pane Sajere, že máte možnost hovořit ještě o dvě minuty déle a e, ten čas, který přetáhnete, čtyři minuty se potom zkrátí eh, pro vaše závěrečné slovo. Čili nejprve máte čtyři minuty, máte slovo. Thank you very much. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V podstatě před rokem vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Tato Lisabonská smlouva, která předpokládá rozsáhlé změny rozsáhlé změny, pokud jde o přenesené právomoci Evropského parlamentu i rady směrem na komisi. My jsme v Evropském parlamentu před několika měsíci diskutovali o mé zprávě, která se dotýkala akt aktů v přenesené pravomoci, to znamená tam, kde parlament a rada deleguje svou pravomoc. Ovšem ve srovnání s předchozí situací můžeme toto vždycky stáhnout, můžeme si tam stanovit určité lhůty, může dojít ke změnám a může dokonce dojít k použití veta, pokud komise není v souladu s tím, co zákonodárce požadoval. V případě stávající legislativy na základě článku 291 smlouvy hovoříme rovněž o prováděce, prováděcím aktu. Prováděcí akty, tam je situace jiná. U prováděcích aktů členské státy, které vykonávají, které mají právo nebo využívají práva implementace či provádění legislativy Evropské unie, čili je to na, ta odpovědnost je na straně členských států, proto je zde jasný rozdíl. Nová regulace, nový systém těchto delegovaných eh, aktů nám umožňuje, nám dává veliké pravomoce ze z ohledu Evropského parlamentu to mění náš vliv především v některých oblastech, ve kterých eh, připravujeme legislativu. Ovšem v této oblasti máme právo, jakožto spoluzákonodárce, Evropský parlament regulovat eh, konkrétní postup na straně členského státu, pokud jde o provádění. Čili toto je, myslím si, že je dobré. Po těch jednáních, po těch dlouhých jednáních jsme přišli s následujícím stanoviskem. Rádi bychom potvrdili a viděli jasný závazek jak na straně rady, tak i na straně komise v tom ohledu, že naše práva budou zachována. Práva Evropského parlamentu po těch rozsáhlých jednáních došlo k velkému pokroku v této oblasti, což mělo dopad nejenom na prováděcí akty, ale rovněž na akty v přenesené pravomoci. Evropský parlament dokonce i v případě prováděcích aktů má právo přeskumu, které si ponechalo. Čili na základě dohody s ostatními institucemi zde máme konkrétní postup, který jsme schopni aplikovat. Pro mě bylo první prioritou následující aby skutečně toto stanovisko, důležité stanovisko parlamentu zůstalo zachováno. Další věc, která je důležitá v tomto ohledu, je to, že v Evropském parlamentu probíhají další diskuze v různých výborech, například ve výboru pro mezinárodní obchod nebo v, ve výboru pro zahraniční eh, eh, záležitosti nebo rozvoj. Tam probíhají rozsáhlé rozpravy mezi parlamentem, radou, spoluzákonodárci, především pokud je o finanční nástroje, jakým způsobem by měly být regulovány a tak dále. Já osobně jsem v tomto rámci volal potom, aby toto nařízení mm, jaksi nepředbíhalo diskuzi, protože my samozřejmě chceme pomoci našim kolegům, kteří se nachází právě uprostřed daného boje, diskuzí s radou a snaží se o dosažení určité spolupráce s radou v těchto oblastech. Jelikož nemám moc času, rád bych poděkoval jak komisi, tak i radě za pružnost v jednání. Vím, že to bylo nesmírně obtížné. Vím, že na radě bylo obtížné dosáhnout dohody. A já osobně si myslím, že toto je dohoda, kterou si parlament přál a všechny člen, všechny členské státy by mohly být spokojeny s tímto výsledkem, protože nejde pouze o daný text, jelikož očekáváme od Rady i od eh, komise určité společné porozumění, pochopení celé problematici, problematiky a určité prohlášení, které jasně stanoví závazek komise v zachování aký komunitér. Tento text byl součástí mé zprávy a já skutečně doufám, že to je uspokojivý výsledek pro všechny poslance Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát, toto je skutečně téma mimořádného významu a také mimořádně svízelné. A, proto bych chtěl ehm, říci, že musíme být velkorysejší, co se týče řečnické doby, protože to je skutečně téma, kdyby každý měl mít možnost vyjádřit své argumenty. A nyní má tedy eh, slovo pan místopředseda komise, drahý pan komisár Ševčovič, aby přednesl svůj náhled ve jménu komise. Much, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes ráno jsme byli svědky velmi dobrého postupu, pokud šlo o eh, diskuzi o občanské iniciativě. A teď hovoříme o komitologii. A je velmi dobré znamení, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nyní dokončujeme složky legislativy nezbytné pro její implementaci. Tato eh, legislativa pro prováděcí akty bude mít velký dopad na provádění zákonu v budoucnu. Bude to mít nesmírně význačný vliv na schopnost Unie provádět politiky v zájmu občanů. Když jsme představili eh, náš návrh, tak jsme představili hlavní cíle. Že by tu měl být systém pro přijímání těch prováděcích aktů, který by byl jednodušší, účinnější, transparentnější a v plném souladu se smlouvou. Jak se nám to podařilo? Stejně jako v minulosti, kontrolní mechanismus je založen na komitologii. To znamená výbory ze zástupců členských států, jimž komise předloží návrhy, ale oproti stávajícímu systému již nebude žádný prostor pro intervenci rady jako instituce. Bude to zahrnovat pouze členské státy samotné, protože jedině ty eh, mohou mít eh, vliv nad tímto výkonem pravomocí komise. Veškerá mimořádné postupy a veškeré implementační opatření, včetně antidumpingových a dalších obchodních opatření budou podléhat tomuto nařízení a to představuje skutečnou revoluci v oblasti obchodní politiky. Chceme mít jednodušší postup, to znamená, nové nařízení bude mít nejenom pouze dva postupy oproti čtyřem, to znamená poradní a s přeskumem, ale také bude do sebe integrovat všechny stávající postupy. Bude to tudíž eh, platit od počátku pro všechny legislativní postupy a aniž by tím byly jakýmkoliv způsobem dotčeny pravomoci komise. Eh, komise doporučila, že by všechno aky mělo být, veškeré aky mělo být uspůsobeno tak, aby bylo v souladu. A my jsme zatím identifikovali 153 aktů, které nepodléhaly spolurozhodování před Lisabonem a které dávají komisi pravomoci, které musí být eh, převedeny do aktů v přenesené pravomoci. Celkem je 299 aktů, které předtím byly v takzvaném praku, které nyní musí být upraveny v souladu se smlouvou o aktech eh, v přenesené pravomoci. A já tedy říkám, že veškerá legislativa nová bude plně v souladu s um, Lisabonskou smlouvou. Plné sladění, to je ambiciozní cíl. Takže já jsem obzvlášť potěšen, pane předsedo, že belgický um, tajemník ministr pan eh, Šastel mě požádal, abych eh, předložil komunikoval sdělení předsednictví, které říká, že si je vědomo ambiciozních cílů komise v tomto směru a že před, předsednictví vítá a podporuje tyto cíle. A může potvrdit, že ochotno udělat eh, vše pro to, aby to bylo uzavřeno co nejdříve na základě návrhu komise. Předsednictví je ochotno spolupracovat loajálně s parlamentem a s komisí na dosažení těchto cílů a pochopitelně, že bychom chtěli, aby to bylo zaprotokolováno do zápisu. Myslím, že to musíme opravdu, opravdu přivítat tento duch spolupráce od belgického předsednictví. Chceme systém, který je účinnější. To znamená, že nová pravidla musí eh, plně odrážet novou roli eh, komise. Je, je pouze jedna politování hodná výjimka, ke které se za chviličku vyjádřím. Protože pouze kvalifikovaná většina proti těmto aktům může zabránit přijetí. A jediná výjimka, kde potřebuje explicitně názor, pozitivní názor výboru k tomu schválení toho aktu, se týká multilaterálních obchodních ochranných opatření. Samozřejmě, že v této oblasti se přijímá jen omezený počet aktů, byli jsme tudíž proti tomu, raději bychom plné sladění s novými pravidly. A já chci tuto věc říci, protože nakonec to bylo jediné, co jsme mohli udělat, aby došlo ke kompromisu s legislativním orgánem. Chceme systém, který je transparentnější. Celý postup bude prováděn eh, plně transparentně, veškeré dokumenty do výboru budou zaslány současně Evropskému parlamentu a radě. A tyto dvě instituce budou zcela na rovném základě mít právo přeskumu kdykoliv, budou moci naznačit komisi, že se domnívají, že tento eh, návrh prováděcího aktu nějakým způsobem překračuje pravomoci. Budete nám to moci komunikovat. A pokud dovolíte, tak, pane předsedo, na závěr bych řekl, že ten text představuje velmi kvalitní výsledek pro Evropu, posiluje komunitární metodu a jednoznačně rozšiřuje tu eh, dozorčí no, přeskumovou pravomoc Evropského parlamentu. Například se tu před, předpokládá, že v některých případech by komise musela v odvolacím výboru znovu prodiskutovat eh, nástroje, ale to bude opět výbor komitologický a jedině kvalifikovaná většina proti návrhu komise může zabránit přijetí. A pokud eh, bude eh, přijato nové komitologické nařízení, tak vstoupí do, v platnost velmi brzy, už v březnu 2011. To je velmi pozitivní zpráva. Potřebujeme nový právní rámec, aby fungoval co nejdřív. A já také doufám, že paralelně s tím bychom mohli nastartovat společnou sérii úvah o rozdělení mezi v přenesené pravomoci a prováděcími akty komise. To potřebujeme nejenom, abychom zabránili dalším konfliktům v legislativě, ale abychom celkově sladili eh, eh, legislativu. Děkuji panu Sajerovi za veškerou práci v průběhu vyjednávacího procesu a děkuji také všem politickým skupinám za jejich spolupráci a za prokázanou flexibilitu. A konečně děkujeme belgickému předsednictví, které odvedlo vynikající eh, práci v radě při hledání eh, nelehkého kompromisu. Já doufám, že to, co tu budeme diskutovat a zítra snad schválíme, je dobré pro Evropu. Jo. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní zahájíme kolo řečníků hovořících ve jménu jejich respektivních výborů. Vidím, že někteří v sále nejsou, například pan Albertini, který se měl ujmout slova ve jménu Afeto. Je-li tady, eh, není-li tady tedy, takže pohovoří pan Mitchell ve jménu Deve. Máte minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo a děkuji panu Sajerovi za jeho úsilí, za jeho zprávu. A po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se domnívám, že stávající komitologická ustanovení budou nahrazena delegovanými akty a prováděcími akty eh, podle 290 eh, a 291. Ale já si dělám starosti hledně role komise při implementaci těch rozhodnutí které padnou ve vztahu s Lisabonskou smlouvou. Komise právě říkala, tady jsem to mu dobře rozuměl, že jejich cílem je to udělat do konce tohoto parlamentu, do konce této, eh, této lhuty, ale toto je parlament. Jestliže eh, je, se na tom podílí rada, tak se na tom podílí i parlament. A já musím říct si, jakožto poslanec, to neříkám rád, že mně se zdá, že často místo toho, aby komise jednala jako zprostředkovatel mezi radou a parlamentem, tak je příliš blízko radě. A parlament ten se snadno rozdělí. A velmi snadno pak jak si se přikloní ke společnému názoru rady a komise. Já tady musím silně říci, že parlament by neměl být vystaven žádnému tlaku se plně připojit a podpořit eh, k tomu souhlasu k prvním čtení, protože musíme jenom dosáhnout kompromisu, který je skutečně optimální i pro tento parlament a pro občany, které zastupujeme. S tím, že beru na vědomí, co řekl kolega Sayer, že pokud to má být druhém čtení, tak klidně. Musí tu být prostor. Jestliže se eh, v tom, do toho zapojí rada, tak i parlament. Konec konců jsme spolu legislátory. A jakožto zástupce DV to vnímám jako naprosto zásadní. Dvakrát jste překročil svou řečnickou dobu, takže je zvlášť důležité, abychom prosadili nezávislost parlamentu, aby komise respektovala obě instituce. A nejsem si jistý, jestli tento kompromis eh, to splňuje. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Nevím tady ani pana Vital Moreiru, který měl hovořit ve jménu eh, komise ENTA, ale vidím pana Kadraujeho, který má minutu, aby nám přednesl názor výboru pro dopravu a turistiku. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych nejprve poděkoval zpravodaji za jeho práci v tomto komplexním, obtížném technickém tématu, které je tak navíc důležité pro naši budoucí práci. Pro náš výbor pro dopravu a turistiku byl dřívější komitologický postup eh, známý a již eh, mm, řadu dnů eh, jsme byli seznamováni s prováděcími mm, ustanoveními. A co se týče kompromisu, které vyjednal zpravodaj s radou, ty podporuji, ale rád bych napřímil vaši pozornost na dva body. Za prvé bychom chtěli, aby co možná nejvíce informací se dostávaly k parlamentu již při přípravě rozhodování a aby byl parlament skutečně maximálně zapojován do této práce. A za druhé si myslím, že je důležité přechodné období Domnívali jsme se na našem výboru, že bychom potřebovali přechod pro přizpůsobení se eh, těchto prováděcích ustanovení eh, na ty dvě možné procesy prováděcích aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů jako takových. Děkuji vám. Děkuji vám také. A nyní bych rád dal slovo drahé kolegyni Hübnerové, která má minutu, aby nám přednesla na stanovisko výboru Regi. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, podobně jako pan Mitchell se obávám to, že nezahrneme delegované akty do finančních nástrojů, by mohlo znamenat eh, precedens pro další politiky a zároveň to vyvolává určitou nedůvěru mezi institucemi a všechny nás to zdeklidňuje. Ty první návrhy, které se týkaly legislativních eh, paktů v oblasti regionální politiky až do roku 2013, by mohly eh, vyžadovat nejenom eh, prováděcí akty, ale rovněž ty v přenesené pravomoci. To znamená, ty v přenesené pravomoci nesmíme z toho vyloučit předem. Mělo by to být předmětem jednání spolurozhodování případ od případu. Toto stanovisko je konsistentně i právně kon, um, konzistentní a věřím, že Rada i komise s potěšením budou sdílet toto stanovisko. Čekají i nás těžké roky mm, a evropské instituce by se měly snažit využívat maximální míře naše politiky a bránit konfliktům v procedurální oblasti. Tím by společné úsilí mohlo být efektivnější. Děkuji. Děkujeme. Děkuji vám, paní Bnerová. Nevidím tady. Ano, ano, je tady pan De Castro. Ano, dorazil pan De Castro, který má dvě minuty na to, aby pohovořil ve jménu Výboru pro zemědělství a venkovský, rozvoj venkova. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. Jakožto předseda výboru pro zemědělství jsem nesmírně zklamaný. Nesmírně zklamaný z mnoha důvodů, které jsou součástí zprávy pana Šajera, o které budeme hlasovat zítra. Například jeden z návrhů, o kterém jsme jednomyslně hlasovali v našem výboru, ani jeden z těchto návrhů z našeho výboru nebyly převzaty zpravodajem. Společná, za, společná mm, zemědělská politika se dotýkala komitologických postupů, právě proto je to oblast, která se bude muset adaptovat na základě těchto aktů, které, které jsou součástí Lisabonské smlouvy. Pokud jde o článek 10, Evropský parlament zde nebude mít manévrovací pole vůči radě, když budeme přizpůsobovat legislativní akty v rámci této společné politiky, která spadá eh, pod podmínky nové smlouvy. Dále je to, dále je to otázka delegovaných aktů, eh, které by měly být v pravomoci Evropského parlamentu a vidíme, že Rada nemá zájem na jednání. To znamená, že se snaží automaticky, vyčle, automaticky vyškrtnout eh, eh, tyto akty z našeho jednání. Vidíme, že zde neexistují žádné lhůty, když my jsme předložili v tomto ohledu pozměňovací návrhy, tak aby automatické automatické eh, vyškrtnutí nebylo možné. My všichni jsme to podpořili. Neexistuje důvod, proč bychom neměli dospět k řešení v rámci prvního čtení u citlivých otázek. Jsou to záležitosti, které jsou pro nás nesmírně důležité. Máme právo dokonce povinnost zlepšit tyto texty do maximální míry. A pokud bychom se nedohodli v rámci prvního čtení, tak bychom měli postupovat do druhého čtení a nebyt vydíráni radou. Pokud rada Eh, chce, abychom přistoupili na negativní dohodu, eh, tak to samozřejmě neuděláme. V oblasti rozpočtu je nesmě, to je nesmírně důležitá záležitost, je to otázka určité rovnováhy mezi, evropský, mezi evropskými institucemi a my v Evropském parlamentu musíme bránit, jelikož jsme demokraticky zvoleným orgánem, musíme bránit své výhrady. Děkuji. Děkujeme, a nyní hovoří na minutu kolega Sanchez Presedo ve jménu Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Lisabonská smlouva znamená substanční změny při zpravování a rozvoji evropské legislativy. Máme tady rozdělení na prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci. E, současné nařízení je nezbytné pro to, aby se přišlo ze starého na nový systém, aby se adekvátně mohly provádět legislativní záměry. Zde se posiluje demokratický princip, protože tady posiluje také kontrolní funkci parlamentu, roční zprávy a revizní doložku pro vylepšování a proto uh, je v souladu s požadavky, které měl náš výbor. Domníváme se, že se přispěje k právní jistotě a že se tady doplňuje také směrnice Omnibus, aby bychom měli tři roky možnost přizpůsobovat technické standardy implementace v rámci nových postupů s kontrolou. A proto názor naší komise je pozitivní a blahopřejeme panu Sajerovi a Děkuji také všem vám a přeji vše nejlepší v nadcházejících svátcích. Děkuji mnohokrát, Antolíne. Nevidím tady pana Lajnena, pana Joe Lajnena, který měl hovořit za výbor pro životní prostředí. Ani nevidím pana Grecha, který měl hovořit ve jménu výboru pro vnitřní trh a na ochranu spotřebitele. A nevidím, zda tady je pan Kůn, který měl hovořit ve jménu výboru pro rybolov. Zdá se, že tady nejsou. V tom případě tedy budeme pokračovat druhým kolem kolegů, kteří budou hovořit ve jménu svých respektivních politických skupin a nejprve to učiní drahý pan Léne, který má dvě minuty na to, aby pohovořil ve jménu Evropské lidové strany. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že je třeba celá řada ještě vysvětlování, aby se zamezilo nesrozumitelným debatám, ke kterém docházelo ve frakcích, ale částečně také ve výborech. Za prvé, u, toho, u tohoto nařízení se nejedná o to rozhodovat, co podle článku 290 je akt v přenesené pramomoci a co podle článku 291 je prováděcí akt. Toto to nařízení vůbec ne stanoví. E, to stanoví zákon, tam se určuje o zmocňovacím základu, zda bude platit článek 290 nebo 291. Tady se hovoří o postupu v případě aplikace článku 291. Druhá věc. Mm, tady se kritizuje článek 10. Článek 10 se týká pouze postupu, pouze postupu a ničeho jiného. Komise v této souvislosti ještě jednou objasnila, že má samozřejmě v úmyslu všechny stávající prováděcí akty z bývalé doby před Lisabonem přeskoumat a přistupovat k ním v té e, společné pozici spolu zákonodárců Rady a parlamentu. Jediné novum, je e, postup v oblasti zahraničního obchodu. No, mám pocit, že belgické předsednictví tady navrhlo poněkud byrokratickou možnost, ale byla to jediná možnost z hlediska dvou blokujících menšin, ke kterým by bývalo došlo na radě. A když se tady zvažovalo, tak samozřejmě, a pan zpravodaj na to opozornil, muselo se zohlednit to, co Ehm, jaké možnosti má parlament. My tady máme regulativní postup s kontrolou a to je ohromná, ohromný výdobytek, který jde vlastně nad rámec toho, co je stanoveno ve smlouvě a proto podporuji zprávu tak, jak je předložena bez pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že se nám nepodaří v prvním čtení dosáhnout něčeho lepšího, možná někdy, eh, než bychom mohli prostě docílit jinak v dohledné době. Děkuji vám mnohokrát, pane Léne nevidím na jeho um, sedadle pana Rabka je, takže dáme slovo paní Lichtenbergerové, která pohovoří ve jménu zelených a má minutu a půl, i když, jak jste viděla, dnes jsme velice flexibilní s časem. Děkuji mnohokrát. Tato úprava, o níž se dnes diskutuje, hrála dlouhou rol, eh, pardon, neměla velkou pozornost ve výborech, ale teď vlastně těsně před závěrem, když byly předloženy výsledky, tak někteří lidé ve sněmovně se probrali, někteří se bohužel nedostavili na dnešní debatu, bylo by bývalo napínavé vyslechnout si i jejich názor. Jako bývalý člen konventu, my duch konventu leží na srdci a velice dobře si na něho vzpomínám a v mnoha oblastech velice jasně se v konventu požadovalo, aby Evropský parlament dostal určitá práva proto, aby mohl eh, prokázat svou věrohodnost ve spolupráci s institucemi i vůči občanům. A proto to, co nám konvent zadal, přece nebylo zadarmo. Byla to extrémně obtížná vyjednávání, vedena také za belgického předsednictví vůči radě a tady prostě se mohlo docílit určitého pokroku. Ráda bych připomněla to, co řekl již pan Léne. Byla to právě otázka té neustálé možnosti kontroly, a v případě, že komise překročí své pravomoci. Samozřejmě tady máme některé nescela ideální úpravy, jako například mezinárodní eh, dohody o obchodu, ale přesto mohu souhlasit s výsledkem. Děkuji belgickému předsednictví. Skutečně se velice zasazovalo o to, aby se tady něco stalo. Děkuji našeho zpravodaje, který skutečně vyjednává se srdcem i rozumem. Děkuji mnohokrát, drahá eh, kolegyně Lichtenbergová. Tímto pádem jsme uzavřeli kolo řečníků za politické skupiny. A nyní se dostáváme k individuálním projevům a nejprve má slovo pan Baldassare. Grazie, presidente, signor commissario. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové. Hlasování, které nás zítra čeká ohledně zprávy pana Šajera, by nám mělo umožnit využívat nové nástroje, především prováděcí akty což by nám mohlo umožnit i zjednodušit starý systém komitologie. Je to systém, který zlepší transparentnost v přijímání jednotlivých aktů, dále tím budeme vykonávat lepší kontrolu na straně členských států, pokud jde o kompetence, které má k dispozici komise. Důležitost tohoto nařízení znamená především to, aby legislativní mm, celý postup byl transparentní a to u všech institucích. Já skutečně doufám, že se nám povede přijmout i přes vyčkávání na straně komise, přijmout eh, toto nařízení v rámci prvního čtení. Jsem velice rád, že zpravodaj zachoval priority Evropského parlamentu, především pokud jde o sladění procedur komitologie s novými procesy a procedurami, které se dotýkají práv Evropského parlamentu a a rady. Tím, že bychom vytvořili jakousi komisi, která by mohla umožnit přeskum a zároveň vytvoření výboru, který by se zabývala přeskoumání celé záležitosti na straně komise. Na závěr, pokud jde o poslední překážku, kterou zde vidím, je zahrnutí společné obchodní politiky do následujícího, do toho konečného nařízení. I když dohoda nám umožňuje v rámci 18 měsíců využívat zjednodušenou většinu, eh, především v oblasti antidumpingu. Postupně by tyto záležitosti měly být přijímány na základě kvalifikované většiny. Jsem přesvědčen o tom, že toto řešení, které je výsledkem nesmírně závažného kompromisu, uspokojuje požadavky na straně jednotlivých odvětví a zároveň na straně evropských institucí tím, že udělíme pozornost technickým, ale i politickým záležitostem. Děkujeme. Poslední řečník. Děkuji. Já nesouhlasím eh, s tím posledním, co tu bylo řečeno. Protože mně se zdá, že tento postup je na úkor pravomocí toho, tohoto parlamentu a nerespektuje ducha Lisabonské smlouvy. hovoříme o 70% eh, aktů, které, které jsou přijaty v prvním čtení, v načten spěch v tak komplikovaném postupu, když jde o prováděcí akty podle Lisabonské smlouvy, která má zvýšit naše pravomoci i v oblasti antidumpingových a obchodních opatření. Tady se z objektivní situace a jistoty dostáváme do situace zásahu členských států. Hrozí, že tady dojde k dohodě mezi komisí a členskými státy. Podle mě to jde, je krok zpátky. A automatické sladěvání bez časového limitu, čili ten přesun z komitologie k tomu novému postupu, to může podkopat pravomoci Evropského parlamentu. Já myslím, že není potřeba to tak uspěchat u tak důležité Terminado la inter... Pan Šusta eh, ukončil kolo řečníků a nyní dáváme slovo panu místopředsedovi komise Ševčovičovi, aby zareagoval na to, co zde zaznělo. Thank you very much, Mr. President, and... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Zároveň bych rád poděkoval za všechny příspěvky, které opravdu odrážejí složitost celé problematiky. Dovolíte-li, reagoval bych na některé poznámky, které zde zazněly pokud jde o přeskum, o možnost přeskumu a to, že se zavazujeme k tomuto přeskumu všech potřebných aktů. To je nesmírně ambiciozní plán a my jsme s panem Lénem o tom i v rámci rámcové už při rámcové dohodě o tom hovořili. Máme zde 299 plus 153 aktů, které musíme propojit a pokud bychom toho chtěli dosáhnout v rámci tohoto legislativního období, je to nesmírně ambiciozní plán. Je to naše ambice, tím jsem chtěl říci ambice všech tří institucí, protože to znamená loajální spolupráci nás všech. Rád bych ujistil pana Michela o našem respektu vůči Evropskému parlamentu. Zároveň bych rád zdůraznil jeden odstavec v rámci našeho návrhu prohlášení, které jsme připojili k tomuto návrhu. Zatímco toto cvičení, které probíhá, Evropská komise bude v tomto období informovat Evropský parlament o návrzích implementačních aktů, které by se měly v budoucnu stát aktiv přenesené pravomoci, čili opravdu tento náš závazek je jasný v tomto ohledu. Zároveň bych rád potvrdil Evropskému parlamentu to, že Evropský parlament získá maximální množství všech informací a že Evropský parlament obdrží skutečně všechny, všechna data, všechny informace a podobně tomu bude i u všech výborů, čili uděláme vše pro to, abychom informovali Evropský parlament o všech těchto postupech. Rád bych poděkoval panu Lenemu za objasnění celé situace v dnešní rozprávě, čili to, o čem hovoříme, jsou prováděcí akty, to znamená, že toto nařízení by nemoh- nemělo ohrozit to, který, které akty v budoucnosti využijeme, ať už v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty. A nyní pokud jde o to, o ten soulad mezi jednotlivými akty. Pan de Castro zde asi nebyl, když jsem přečetl to prohlášení, sdělení belgického předsednictví a jejich závazek k loajální spolupráci, tak abychom tento ambiciozní cíl v oblasti sladění aktu dosáhli. Čili skutečně rada komise i parlament má zájem na tom, abychom pokročili velice rychle. To je, myslím, jasné a myslím, že všichni dostojíme této dohodě. Pokud je o nějaké politizování, antidumping, um, jiná opatření v tomto ohledu, já myslím, že uvidíme pravý opak. V současné době máme jednoduchou většinu, která by mohla zablokovat, státu, která by mohla zablokovat rozhodnutí komise. Toto bude ovšem obtížnější do budoucna protože budete potřebovat aby eh, kvalifikovanou většinu jednotlivých členských států, abyste mohli zablokovat takové rozhodnutí. To znamená, že posilujeme tento unijní přístup, že posilujeme po, eh, tuto hm, pozici komise v rámci trialogu, přesně tak, jak to je zakotveno i v Lisabonské smlouvě. Dovolíte-li na závěr, pane předsedo, zdůraznil bych eh, právní jistotu když hovoříme o tak citlivých záležitostech, jakým je obchod, antidumpingová opatření nebo jiná opatření, potřebujeme velice dobře etablovaná etablované postupy, rozdělení rolí, úkolů a pravomocí a Evropský parlament musí mít k dispozici právo přeskumu na základě Lisabonské smlouvy a zároveň právní jistotu, která nám všem umožňuje operovat v rámci tohoto nesmírně důležitého legislativního prostoru. Protože jistě jste si vědom toho, jak často jsou tato opatření poté diskutována na různých mezinárodních fórech a spochybňována. Proto bych rád poprosil poslance Evropského parlamentu, aby podpořili tento návrh bez pozměňovacích návrhů, protože si myslím, že je to dobré pro stanovisko Evropské unie na celosvětové scéně. Děkuji. Děkuji mnohokrát a završíme debatu tím, že udělíme slovo panem Sajerem, který uzavře tuto rozpravu. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za to, co jste řekl, za váš příspěvek nejen teď, ale v uplynulých měsících, kdy jsme pracovali na této věci. Takže nejprve jedna procesní záležitost. Mnoho kolegů vyjádřilo určité znepokojení, že se ženeme příliš rychle do první, souhlasu v prvním čtení a že je nějaký tlak ze strany rady. Já um, mohu říci a odvolat se přitom na všechny, kdo se účastnili jednání, že tlak byl opačný, byl to parlament a já sám, kdo jsme řekli radě, že jestli nedospějí k dohodě, tak celá věc by se mohla rozpadnout. A to též a proto tu máme taky velmi silný závazek ze strany druhých dalších dvou institucí, že oni, podobně jako parlament, tak jak řekl pan Ševčovič, podporují stabilitu Lisabonské smlouvy. Čím později přistoupíme k přijetí tohoto nařízení, tím déle bude fungovat ta stará komitologie, která má několik problémů a která se nám nelíbí. A z tohoto hlediska to není, je to devět měsíců, to není nic krátkého. Do toho by se vešla dvě čtení. V rámci plné transparentnosti a několik kolegů je svědky, já jsem byl v, v, v rámci konferenci předsedu výboru, setkával jsem se se stínovými zpravodaji a koordinátory ze všech výborů a já jsem rozhodoval, že podporuji dohodu protože všechno, co jsme chtěli, tam bylo. Možná, že se to radě a komisi nelíbí nám, ale dostali jsme všechno. Co má dělat zpravodaj, když vše, co se od něj žádalo od různých výborů, všechno tam je. Možná ne přesně v té podobě, kterou jsme chtěli. Van de Castro má pravdu. Jeho žádost nemá, nemá tu textovou podobu v tomto textu. Ale tohle je o prováděcích aktech, je to o závazcích komise a já jsem eh, toto to předchozí slaďování eh, to, eh, na tom pracoval v rámci toho o, omnibusového řešení a komise dostála svému závazku s několika minimalistickými výjimkami. Takže já jsem měl za to, že mohu důvěřovat tomuto slibu a pokud ho komise nesplní, tak já se postavím a budu protestovat přesně Eh, tak jak to říkal pan de Castro. Takže není tu žádný tlak, proti nám ten tlak byl z mé strany a dobrá spolupráce, na základě dobré spolupráce v mnoha jednáních jsme něčeho dosáhli. A já mohu v dobré víře toto nabídnout eh, parlamentu, aby to přijal. Děkuji všem, děkuji kolegům, kteří se účastnili tohoto nelehkého procesu. Omlouvám se veřejnosti, které nemusí být jasné, o čem je tady řeč, protože to složité, ale každopádně transparentnost a parlamentní kontrola otázek Evropské unie bude mnohem lepší po přijetí tohoto nařízení. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Sajere. A Eh, když hovoříte o obecném publiku, tak se eh, asi neadresujete na předsedu více větší publikum, to není, protože ti, co zůstali v sále, jsou absolutní specialisté.